všichni, přejdeme k určitým oznámením, které se máme a začnu oznámením, že paní Ula Tornes byla jmenována členkou dánské vlády a já ji chci poblahopřát paní Tornes k tomuto jmenování do funkce. Parlament bere na vědomí, že nyní eh, toto eh, křeslo je uprázdněné, počínaje 29. únorem tohoto roku. O dánských orgánů